So good morning, dear colleagues. It's a pleasure for me. Dobré ráno, kolegové. S potěšením u nás vítám pana místopředsedu komise Dombrovskise, který dnes eh, poprvé v letošním roce předstupuje před výbor Ekon, jakožto komisář zodpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a kapitálovou unii. Samozřejmě, že to není eh, úplně poprvé v letošním roce, poněvadž eh, udržujeme pravidelný eh, dialog. Dnes se budeme soustředovat na finanční služby, bankovní unii a kapitálovou unii Komise, jak víte, předložila několik nových návrhů v této oblasti v letošním roce, eh, včetně špatných půjček, crowdfundingu, investičních fondů, bondů a dá, tak dále. Navíc komise má v plánu příští týden představit další významný návrh a zcela správně se snaží eh, urychlit postup schvalování různých eh, částí toho bankovního balíčku a také dokončení bankovní unie, eh, pojištění vkladů. A já musím říct, že mám trošku obavy, že jednak v radě, ale také zde v parlamentu to nevypadá, že bychom byli schopni eh, stejně eh, rychle, paralelně projednávat eh, všechny tyto, všechna tato témata. Pokud se týče Unie kapitálových trhů a obecných finanční služeb tady pokr- pokrok je. A to se týká třeba e, Refit 2. Tady skutečně na tom e, pracujeme. Spolu s pravodajové e, vyvíjí intenzivní činnost ale teď už dám slovo panu komisaři. Máte slovo. Pane předsedo, vážení, eh, vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozvání eh, k diskusi o eh, propojenějším a odolnějším finančním sektoru v Evropě. Jak potvrdila naše jarní Eh, prognóza. Naše ekonomika eh, roste eh, nejrychleji v této dekádě. My ovšem očekáváme problémy zejména v geopolitické situaci, takže ty příležitosti, které jsou nyní otevřené, možná nepotrvají dlouho. Snažíme se tedy posílit základy pro naši monetární unii. Klíčovou součástí je dokončení bankovní unie a začít, vystavovat, začít stavět eh, unii kapitálových trhů. To budou moje první dvě témata. Současně s tím eh, jsme ve vhodné pozici, abychom vyhlíželi budoucí příležitosti. Zemena si přejeme, aby evropský finanční sektor byl lídrem v udržitelnosti a soustředujeme se na toto, tuto oblast. To bude moje třetí téma. Ale dovolte, abych začal tou bankovní unii. Výroční zpráva o stavu bankovní unie ukazuje, že jsme už výrazně zlepšili regulační a dohledový bankovní rámec. Nicméně, abychom zvládli bankovní krizi, tak aby eh, se minimalizovaly dopady na finanční stabilitu, potřebujeme další věci. Především eh, eh, zmenšování a sdělení rizik s tím musí jít ruku v ruce. Především se snažíme dosáhnout shody na bankovním balíčku z roku 2016 pro redukci rizik. Současně můžeme říci, že tato práce bude eh, panem Hockmarkem brzy dokončena. Eh, velice záleží na čase a pokud by docházelo k spožděním, mohlo by to ovlivnit výsledek vole příštím roce. Eh, dále tady máme fond pro likvidaci bank. Potřebujeme aby fungoval a dále eh, potřebujeme vyjasnit eh, otázku eh, pojištění, pojištění vkladu. V březnu jsme schválili balíček o špatných úvěrech, které patří k těm hlavním rizikům v evropském bankovním systému, i když jejich mm, míra výrazně poklesla od konce krize. Balíček obsahuje několik prvků, a pracuje se na tom eh, tak, aby do budoucna se zmenšila akumulace těchto dluhů. Já doufám, že eh, tyto návrhy eh, brzy začnou být projednávány v tomto výboru. Pokud se týče Unie kapitálových trhů, my jsme leče, z čeho dosáhli, pokud se týče por, rizikového kapitálu a sekuritizace, nicméně očekáváme na Eh, schválení dalších eh, prvků. Chceme tedy naše návrhy skutečně dopracovat ještě před příštími evropskými eh, volbami. Blížící se vystoupení Velké Británie pouze zvyšuje náš pocit naléhavosti. Máme zde tři hlavní záležitosti, které se týkají eh, kapitálové unie. Chceme, aby investoři mohli skutečně eh, přispět k rozvoji kapitálových trhů. Eh, podařilo se nám například to, že jsme v loňském roce uvedli panevropské penzijní produkty. Toto tedy doufám, že v tomto výboru se to podaří dopracovat ještě do léta. E, nedávno jsme tedy mm, navrhli další evropské produkty, například e, licence pro crowdfunding, e, dále společná pravidla pro cover bonds a dále distribuce investičních fondů. Dále jsme předložili návrh na zajištění toho, aby Evropané mohli platit v eurech za stejnou cenu jako eh, u domácích plateb. Eh, naším cílem je, aby tyto návrhy byly rovněž schváleny a dopracovány v tomto období a aby se na ní začalo pracovat velice brzy a rychle. Eh, komise jistě se bude snažit poskytnout všemožnou pomoc. Eh, další, tady máme doplňky, které chceme eh, eh, které chceme v oblasti SB, to znamená vládní fondy a cené papíry, jejich cené papíry. Tyto cené papíry budou vydávány tržně, což znamená, že tam nepřichází v úvahu mutualizace risk a ztrát a žádné, žádné eh, regulační změny nebudou také potřebné. Eh, dále se snažíme o konsistentnější dohled nad kapitálovými trhy v Evropě, tak, aby byly harmonizovány v praxi a nejenom na papíře. Chtěl bych poděkovat eh, kolegyni Hübner za odvedenou práci v dozorové oblasti. Toto je velice dobrý příklad eh, toho, jak Evropský parlament eh, je daleko vpředu před radou. Eh, dále tady máme další témata, která musíme dopracovat před koncem legislativního období. Také byla schválena Langenová zpráva o refitu v EMI a ještě v letošním roce Eh, to bude CCP Recovery Resolution a chtěl bych všem, kteří se toho účastní, poděkovat za tvrdou práci na těchto tématech. Také je třeba tuto hybnost udržet, eh, pokud se týče eh, dalších oblastí, například revize fungování evropských dozorových orgánů. Taky půjde o postup posílení konvergence a parlament, myslím, že ví, jak důležité to je v oblasti eh, Unie kapitálových trhů. Já se tedy těším na vaši zprávu a doufám, že bude dodržen plánovaný harmonogram, tak abychom to zvládli ještě do příštího roku. A nyní třetí téma a to je eh, odstraňování bariér na kapitálových trzích a zavádění jednoduchých trhů, jednoduchých pravidel. My eh, jsme eh, vyzvali k předkládání návrhu na snížení regulačního, za, regulační zátěže firem. Například příští týden eh, budou na stole přiměřenější pravidla pro malé a střední podniky na růstových trzích. MSP jsou páteří evropské ekonomiky a to znamená, že eh, eh, je třeba pro ně něco udělat. No a ještě třetí a poslední bod mého úvodu a to se týká důležitých nových příležitostí pro náš finanční sektor a to je eh, udržitelné a zelené financování. To je důležité z mnoha důvodů, nejenom z no, hlediska finanční stability mezi lety 2007 a 16 eh, ekonomické eh, škody narostly na 86, o 86%. Takže já vítám parlamentní iniciativy v této oblasti. Eh, příští týden také bude na stole první dávka našich návrhů. Začneme proces Evropského klasifikačního systému udržitelné ekonomické činnosti, což také pomůže eh, při stanovování eh, kritérií u zelených investičních produktů, jak jsou zelené bondy nebo investiční fondy. Dále eh, finanční investoři by měli také odhalit, jakým způsobem budou činit své postupy eh, udržitelnými. A dále budeme mít novou eh, benchmarkovou kategorii, tak aby se řídili eh, portfolia s ohledem na uhlíkovou stopu. A to se bude týkat posuzování jednotlivých klientů. Náš akční plán pro udržitelnost obsahuje ještě šest dalších akcí do konce našeho mandátu Zejména podporujeme návrh Petra Simona, eh, pokud se týče eh, zelených podporujících podpůrných faktorů a jsme připraveni podpořit eh, všemožným způsobem, tak abychom implementovali ten nejvhodnější způsob. Eh, dámy a pánové, v současné době nám zbývá do příštích voleb Evropského parlamentu pouhý rok, takže je třeba, abychom teď eh, přistoupili k činům a dokončili do toho ročního období eh, naší unii kapitálových trhů. To posílí naši ekonomiku a náš systém do, budoucny, do budoucnosti. Děkuji vám a spolehám na vaši podporu. Děkujeme, pane Dombrovský, si děkujeme místo předsedovi komise za skutečně komplexní prezentaci jednotlivých problematických bodů, iniciativ, které nás čekají a které čekají i komise a zároveň za to, že jste nás vyzval k určité aktivitě a zodpovědnosti. To si myslím, že je zapotřebí a já doufám, že parlament dostojí tím, tím vším výzvám, které jsou zásadní pro dokončení všech těchto legislativních oblastí. Nesmírně komplexní a propojené povahy které jsou opravdu vzájemně podmíněné. Já skutečně doufám, že i náš vyjednávací tým veme v potaz veškeré vaše poznámky ohledně zelených oblasti, které jsou pro nás zásadní. Tyto oblasti a všechna témata, o kterých jste se zmínil, jsou pro nás důležité a proto věřím, že to bude užitečná rozprava, pan Balc. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i panu místopředsedovi Dombrovskis, eh, že se k nám dneska podíval na strukturální dialog. Já jsem poslouchal všechny ty důležité dosie oblasti, které jste popsal a správně jste se zmínil o tom, že velice rychle se blížíme ke konci legislativního období. Ovšem samozřejmě, že vidíme, že máme mnohem méně času než práce, která nás čeká na více než 20 legislativních file, kde ještě vlastně musíme zahájit tuto práci a to ještě nezahrnuje ani ty návrhy otevřené, které očekáváme, například z fintechu, nebo akční plány pro udržitelné finance. Pane místo předsedo, já doufám, že se mnou budete souhlasit v tom, že nemáme jinou možnost, než některým těmto dosie udělit prostě prioritu, abychom to zvládli. A moje otázka podle mě tak nějak odpovídá tomu, co jste nám řekl a rád bych se zeptal, která témata vy jakožto místo předseda komise považujete za nejdůležitější priority, u kterých očekáváte, že by mohly být rozumně dokončeny v rámci tohoto volebního období. Mám ještě několik otázek, ale ponechám to zatím na této první otázce, abyste měl více času odpovědět. Já teda, mm, ano, mm, já jsem tak plně nasazen, že si myslím, že dokončíme všechny tyto mm, oblasti, všechny tyto, všechna tato témata u CCP se nám to rovněž povedlo i u nesmírně komplexních eh, citlivých eh, témat se nám to povedlo. Samozřejmě, že potom záleží i na radě, takže prosím, pane komisaři. Já vítám poznámky pana Gualtieriho v tomto ohledu. To znamená, že všechny ty oblasti bychom mohli dokončit. To by byla ale ideální situace, eh, kterou my podporujeme a jak říkám, jsme ochotní, ochotní eh, na tom pracovat a dokončit tyto oblasti. Pokud ale bychom se ocitli v takové situaci, že bychom museli udělat nějaké volby, tak by to bylo problematické, protože všechny ty návrhy mají svůj důvod. Možná bych se zaměřil na ty oblasti, které eh, nám již leží na stole určitou dobu. To znamená celý ten bankovní balíček, to v každém případě, to je velice důležité, protože se to týká našich mezinárodních závazků, Některé nás čekají již příští rok doplnění, takže bych rád zdůraznil i naši práci u revize evropských orgánů dohledu. Rád bych zúraznil celoevropskou systém penzí, který je podle mého názoru nesmírně důležitý pro rozvoj unie kapitálových trhů, ale nesmíme zapomínat ani na jiná témata. EDIS, o kterém jsme diskutovali již několik let, můžeme se podívat, zda je zde nějaký prostor pro kompromisy a u Unie kapitálových trhů jsem se zmínil o několika filech i v svém úvodním slovu. To všechno eh, je propojeno i s iniciativami, které by měly pomoci financování reálné ekonomiky, financování unie kapitálových trhů, ekonomický růst. Takže otázka zní, kolik z těchto příležitostí budeme moci opravdu využít. U nových iniciativ týkajících se udržitelných financí u fintechu, tam jsme jasně řekli, že Evropa chce být průkomníkem v boji proti klimatickým změnám. To jsme jasně stanovili i v pařížské dohodě a představuje to příležitost eh, dokázat to v praxi i v oblasti finančních služeb. Dále jsou to přeshraniční platby, chceme-li opravdu přijít s hmot zmatatelnými výhodami integrace evropského finančního sektoru pro naše zákazníky. To je velice eh, dobrý návrh. Čili toto je už určité udělení priorit. Neznamená to ale, že ostatní oblasti nejsou důležité, či jsou méně důležité, že bychom je neměli finalizovat. Myslím, že bychom mohli postupovat tak, jak řekl pan předseda Kualtieri a zjistit, jak daleko jsme se dostali a zda teda skutečně pak budeme muset dělat nějaké priority. Děkujeme. Naši poslanci pracují tvrdě, jsou velice účinní, efektivní, tak eh, mám v to velikou důvěru. Samozřejmě, že uděláme MPL alespoň a jiné věci, čili skutečně si myslím, že i kdyby nám něco na konci chybělo, tak prostě se nedá nic dělat. Já jsem sice slyšel o některých kontroverzních bodech, myslel jsem, že je budete prezentovat, ale myslím si, že všichni mohou být Eh, spokojeni s tím, co bylo řečeno, že skutečně ten nějaké zásadní změny zde neočekáváme, že půjde pouze o další nové nástroje, které budou pragmatické a ne něco, co by zásadním způsobem změnilo celé to rozložení naší práce. Takže doufám, že si všichni přečtou vaše připomínky. A nyní paní Perváč Pérez. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, já jsem docela překvapen. Ano, vidí, Vidíme media support, to je dosie, které považujeme za prioritu, ale trochu mě překvapila vaše reakce kolegovi Burkenu Balcovi, který koordinuje EPP a zároveň je spoluspravodajem u reformy eh, agentur dohledu v Evropské unii, protože byste se o tom nezmínil. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem to tam neviděla u těch... Pri... Eh, vy jste to neudělal, pokud jde um, o těch 20 priory. Vy jste se zmínil o pepech, o přeshraničních otázkách, ale ne o této konkrétní. To znamená, že pokud komise nebude dělat to, co už dělala v minulosti, to znamená zásadním způsobem se nebude angažovat v této oblasti, tak se obávám, že to nebudeme schopni finalizovat. Jistě víte, do jaké míry, ať už hovoříme o, o unii kapitálových trhů nebo Eh, bankovní unii je toto skutečně zásadní oblast, která je podle mého názoru, a mám takový pocit, že je zablokovaná. Já neříkám, že jste se o tom nezmínil úplně v tom úvodním slovu, ale v odpovědi na mm, otázku pana Balce. Vy jste nedávno SSM i členským státům napsali taková různá ponaučení, uh, ABL, z ABLB banky a to, že nemáte dostatečný nástroj eh, reagovat na systémová rizika tím, že tam eh, dochází v souvislosti s praním špinavých peněz. My jsme u této banky eh, měli možnost poté vyslechnout i Daniela Nui a ostatní zodpovědné osoby, který nám za SSM řekl 26. března, že by mělo dojít k revizi článku 32. Vy jste se o tom nezmínil, my bychom očekávali, že v tom budete, že v tom uděláte nějaký větší kus práce. Toto jsou věci, které jsou trochu podle mého názoru kontroverzní. Jak budete chtít eh, v tomto konkrétním eh, problematickém bodě pokračovat do konce volebního období? Pokud jde o první část vaší otázky, to, že jsem nereagoval na otázku pana Balce ohledně priorit, já jsem zmínil tři první body. To znamená celý ten bankovní balíček, SS revize a Zenpek to jsou tři věci, o kterých jsem se zmínil v reakci na otázku pana Balce a tak nějak eh, se mi zdál, že i sekretariat s tím souhlasil, když jsem pokra- po, mm, poskytoval mm, tyto odpovědi. Takže SS revize je skutečně jednou z našich priorit. My se těšíme na spolupráci v tomto ohledu a budeme se snažit dodržet časovou linii, jež by nám umožnila dosáhnout dohody příštím roce, to znamená ještě v průběhu tohoto legislativního období. To jsem chtěl jenom zúraznit. SS revize je jednou z našich priorit. Pak otázka ML nástrojů na evropské úrovni. Zde jsme měli několik takových případů bank v evropských zemích, včetně ABLV, o kterém jste se zmínila, o tomto případě. A my se snažíme lépe vymáhat tuto směrnici v oblasti boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni. My vidíme, že je zde určitý prostor pro tuto směrnici, která by zlepšila eh, informace mezi kompetentními úřady. A my jsme pozvali ECB a Evropskou agenturu, eh, Evropský úřad pro dohled a aby na tom pracovali, reagovali na tuto problematiku, včetně eh, toho, že se do toho zapojil pan eh, Timmermans a paní komisařka Jourová. My jsme napsali dopis ECB, aby zahájili práci na tomto tématu a já doufám, že se k tomu budeme moci včas vrátit už s nějakými konkrétnějšími názory a návrhy. Já se omlouvám, ale EBRD je na stole, to znamená, že byste měli revidovat článek 32. Budete navrhovat takovou reformu? Toto je věc, kterou musíme analyzovat společně s ECB. A zabývat se otázkou harmonizace nebo nějakého, nějaký, nějakého usměrnění likvidace Eh, problem, problematický bank, čili toto je jedno, jedna z věcí, které jsou na stole. Dobře. My samozřejmě se zabýváme i tím, jak ECB hodnotí další ustanovení, která se týkají tohoto článku a může to mít eh, nedozírné následky. Bernd Luke má slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane komisaři. Jedna legislativní iniciativa, o které jste hovořil e, s ohledem na impulzy pro růstu, jsou požadavky e, na firmy s cenými papíry. A tyto firmy by měly být vyčleněny z CRR e ve chvíli, kdy nemají systémový význam a z tohoto důvodu by měly eh, podléhat eh, méně přísným požadavkům. Nyní mám otázku na to, jak budete přistupovat eh, ke středně velkým firmám s cenými papíry. Jakým způsobem se zde budou kalibrovat K faktory? Buď se k faktory budou kalibrovat tak, že se řekne, že požadavky, eh, že kapitálové požadavky na tyto středně velké firmy budou odpovídat eh, požadavkům na banky, které také obchodují s cenými papíry. A nebo druhá možnost je, že K-faktory se budou kalibrovat eh, s ohledem na to, co je nutné z hlediska finanční stability. EBA e se rozhodla jít první cestou, nebo to navrhla. A komise toto rozhodnutí, toto doporučení následovala. To znamená, že středně velké firmy obchodující s cennými papíry a budou v podstatě podléhat takovým pravidlům, že zde vznikne konkurence e, s bankami, konkurenční prostředí. A e, Komise přitom nevycházela eh, z analýzy rizika. A moje otázka je, proč to komise udělala, anebo ještě přesněji, jaký byl váš politický důvod, legislativní důvod pro to, proč jste to tak udělali. Proč se zde tedy nesoustředíme zde na stabilitu finančního trhu. A proč zde eh, tedy dochází ke vzniku konkurenčního prostředí mezi bankami a eh, firmami obchodujícími s cenými papíry? Ano, pokud jde o eh, tento přeskum požadavku na investiční firmy, ano, my jsme navrhli obezřetnostní rámec pro investiční firmy. Cílem byla větší přiměřenost a přiměřenější požadavky, které budou odpovídat jejich business modelům a rizikům. Ano, rozlišovali jsme mezi systémově důležitými investičními firmami, které nadále zůstanou v rámci ECRR a CRD. Eh, jsou to tedy eh, firmy, investiční firmy kategorie 2 a 3 a, a firmami kategorie 2 a 3. Tam bude jiný režim, eh, jedná se o firmy, které mají menší velikost a omezenější aktivity. Chtěli jsme zajistit odpovídající, odpovídající pokrytí rizik, ale zároveň usnadnit přístup na trh a tímto posílit unii kapitálových trhů. Požadavky na menší firmy budou výrazně jednodušší ve srovnání s požadavky na větší firmy. S ohledem na důležitost systémově zásadních firm jsme samozřejmě se snažili o to, aby e, menší firmy nepodléhaly tak e, silným, tak přísným požadavkům. V každém případě náš návrh rovněž obsahuje a postupné zavádění e, nových opatření pro nesystémové firmy a zároveň náš návrh zohledňuje některé extrémní případy pokud by k tomu došlo. V každém případě zde aplikujeme princip přiměřenosti, proporcionality také u investičních firm. Thank you. Liv Děkuji, Liv Virnik. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, už je to deset let od eh, poslední hospodářské a eh, měnové krize. A člověk se zamýšlí nad tím, kdy přijde další. To nemůžeme eh, předvídat. Musíme být ale tentokrát připraveni. Zpráva o globální finanční stabilitě ze strany MMF, která byla vydána minulý měsíc, identifikovala zvýšené krátkodobé a střednědobé riziko na globální úrovni. A jde zde především o eh, ceny eh, bydlení eh, ve větších městech. Dále rostou úrokové sazby a tak ceny jdou ceny nemovitostí jdou nahoru. Rostou také pákové efekty. A za třetí, třetí obava je cyklická eh, povaha udělování úvěru. Týkají se tyto obavy také EU a pokud ano, jak jsme připraveni na potenciální šoky pro náš finanční systém? Děkuji. Ano, skutečně toto je něco, co zdůrazňuje také Evropská komise. V tuto chvíli procházíme dobrým ekonomickým obdobím. Ekonomika roste už šestý rok. Všech 28 členských států prochází hospodářským růstem, zaměstnanost je vysoká, nezaměstnanost je nízká, takže v každém případě v ekonomice dochází k pozitivnímu vývoji, ale také vidíme určitá mračna na horizontu nemůžeme očekávat, že tento hospodářský růst bude pokračovat nekonečně. A z tohoto důvodu musíme posílit odolnost naší ekonomiky nyní a také odolnost našeho finančního sektoru, tak abychom byli připraveni na další krizi, až přijde. Rovněž eh, sledujeme rizika, která vy jste zmínila, eh, pokud jde o eh, ceny nemovitostí, pokud jde o pohyby cen aktiv a další body. Dělá to nejenom Evropská komise, ale také Evropský dozorčí orgán a Evropská rada pro systémová rizika. Některá rizika se týkají EU v menší míře e, než některých jiných pokročilých ekonomik. E, například e, pokud jde o ceny některých aktiv, Nicméně eh, nemůžeme vyloučit eh, pohyby, eh, pokud jde o rizikové prémie. To je něco, na co musíme být připraveni. Celkově je možné říci, že náš finanční sektor je mnohem lépe připraven, než jak tomu bylo v minulosti, aby čelil takovýmto výzvám. Máme zde mnohem více nárazníků, mnohem větší rezervy, eh, je, jsou zde větší eh, kapitálové eh, poměry, větší pákový efekt. A jak víte, snažíme se dokončit ehm, rámec regulatorní a rámec a rámec dohledu. Je to veliká, velice důležitá součást balíčku, kterou chceme dokončit. Samozřejmě sledujeme rizika, která jste zmínila a souhlasíme s tím, že je třeba jednat nyní, abychom zajistili, že eh, náš, eh, naše ekonomika a náš eh, finanční sektor jsou připraveni na potenciální výzvy. Děkuji, Dimitris Papadimulis. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pane komisaři, děkuji vám za všechny informace, které jste nám eh, dal. Nicméně dovolte mi eh, zeptat se na Řecko, na moji zemi. Blížíme se ke konci třetího a posledního programu. Jsme v poslední části eh, této těžké cesty Všechny strany by měly implementovat eh, to, co eh, dohodly. Eh, dohodli jsme se na cestovní mapě. A tato cestovní mapa by měla skončit 21. června. A bude to konec čtvrtého přeskumu. Co se stane potom? Odpis dluhů. To je rámec dohodnutý euroskupinou v květnu 2016 a v červnu 2017. A my bychom na základě eh, nařízení 472 měli se dohodnout eh, na režimu po memorandu. Jakékoliv spoždění této cestovní mapy eh, by mělo velice špatný vliv na naši ekonomiku, protože bychom přišli o čas a o peníze. A moje otázka. Před několika dny jste řekl, že rozhodnutí týkající se odpisu našeho dluhu nebude znamenat žádné další euro eh, z kapsy evropského daňového poplatníka, ale bude to znamenat, že Řecko se dostane na, eh, opět zpět na trh a řekl jste, že je to otázka několika měsíců. Eh, někteří lidé v mé zemi, kterým říkám Cassandras. A říkají, že vy chcete toto rozhodnutí eh, učinit eh, později, až eh, po schůzi euroskupiny v červnu. A plánuje se toto rozhodnutí tedy na 21. června nebo nikoli? A jakým způsobem komise přispěje k tomu, aby neschody mezi evropskými věřiteli a MMF opět nepovedou k dalšímu spožďování um, a dalším uh, problémům pro, evropsk- uh, pro řeckou společnost. Děkuji. Toto se spíše týká jiné části mého portfolia, ale přesto mohu odpovědět. Ano, jsme uh, nyní v období, kdy se řecký program blíží ke konci je možné říci, že ten program dobře probíhá. Řecko eh, splnilo mnohem lépe, než se očekávalo fiskální cíle. Eh, byli jsme toho svědky minulý rok. Eh, byla zahájena revize, My se už je v Aténách a v tuto chvíli vyjednává. Celkově mohu říci, že ze všech stran existuje jasný závazek ze strany institucí a ze strany řeckých úřadů dovést řecký program k úspěšnému konci. V tuto chvíli se řeší některé e, nedořešené body, a jeden z těchto bodů, o kterém je potřeba mluvit, jsou samozřejmě také dluhová opatření. Já jsem před pár dny veřejně řekl, že tato práce probíhá. A když jsem řekl eh, v nadcházejících měsících, měl jsem na mysli květen, červen. To znamená, že Evropská komise chce v tomto časovém rámci dokončit tuto věc. My, my si myslíme, že je to možné. A pracujeme v rámci parametrů stanovených euroskupinou, to znamená žádný nominální herkat ale chceme zmírnit eh, zatížení eh, Řecka, pokud jde o eh, splácení úroků. Chceme pomoci Řecka, Řecku, aby se dostalo zpět na trh, aby mohlo stát na vlastních nohou. Je možné říci, že Evropská komise se zavazuje dodržovat dohodu a děláme všechno pro to, aby dohoda byla naplněna. Pokud jde o MMF, my s MMF konstruktivně spolupracujeme. MMF byl eh, do posud eh, zapojen do programu, ne ve formě přímé finanční účasti, ale eh, tím, že byl dohodnut, eh, dohodnuta předběžná úprava. Eh, uvidíme, jak to eh, bude pokračovat, jakým způsobem se bude zapojovat MMF v těchto posledních částech programu. Děkuji, Markovali. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dvě otázky na pana komisaře Dombrovskise. Především co se týče finančního balíčku. Já jsem velmi rád, že ta, tady se uvažuje eh, s podporou pro malé střední podniky, eh, zelenou oblast a sociální oblast. To je samozřejmě eh, výborné a ta zpráva o bankovní unii, kterou jsme přijali, eh, také v dalších oblastech eh, poukazuje na to, že vlastně ta druhá a třetí úroveň těch cených papíru také je důležitá, poněvadž my tady máme eh, celkem hodnotu 10 miliard eh, v jaksi majetkových hodnotách. No a to znamená, že v té sekundární a terciární oblasti by se mělo něco dělat. Eh, tak jste hovořil o takových těch údajných eurobondech, kde jde v podstatě o sdílení rizik. Mě by zajímalo jedna věc. Ten návrh je trošku sterilní, pokud se týče sdělení těch rizik. Nemohlo by to naopak vést ještě k zhoršení situace, kdyby došlo k nějakému šoku v eurozóně, poněvadž my tady nemáme žádné nástroje, kterými bychom se mohli bránit eh, dalším krizím nastaly by možná další problémy, jako je pokles příjmu, pokles mest. Ono, e, tady toto riziko se musí rozdělit. To je důležité, protože jinak by některé země e, v další krizi e, to nemuseli přestát. Čili potřebujeme skutečně reformy, ale ne v jednotlivých zemích, naopak spíše v Evropské unii. Takže by mě zajímalo, jak se stavíte eh, tedy k reformě systému eurozóny. Ano, děkuji za tyto otázky. Eh, myslím, že v té první části tady jsme eh, spíše hovořili o těch zelených a sociálně podpůrných oblastech. Ano, eh, my eh, tyto iniciativy podporujeme a spolupracujeme se spravodajem panem Simonem na hledání dalších řešení. Samozřejmě také eh, také pracujeme na tom dalším podpůrném oktoru podpoře, jde o podporu eh, malým a středních podniků eh, v souvislosti s bankovními půjčkami. Tady musíme být také obezřetnostní přístup uplatňovat. Zelený samozřejmě neznamená, že je bezrizikový, čili toto musíme opravdu eh, pečlivě skalibrovat. Druhá část vaší otázky, respektive to byla soustava otázek, za prvé, to byla otázka o akci eh, úrovně terciární, to je součást dohledové akce na eh, redukci eh, určitých aktiv a to je v souvislosti s loňským říjnovým sdělením komisem. My jsme tady hovořili o eh, trading book eh, bank, kde se tedy hovoří o rizicích, které je třeba řešit. Eh, zásadní revize této trading book je součástí naší plánované práce. Pokračují debaty o jasném nastavení této trading book a to souvislí také s Bazilejí Čili bude třeba eh, najít vhodný eh, přístup k věci, ale jsou, je to každopádně součást našich návrhů. Dále otázky těch suverénních, eh, tedy cených papírů zajištěných suverenními bondy. To samozřejmě neznamená ztrátu tedy mutualizaci ztrát, poněvadž Eh, my chceme tržní řešení. Eh, takže budeme řešit to, čemu se říká Bank Sovereign Loop a to znamená, že zavádíme možnost investice do bank eh, místo investice do zvláštního suverénního trhu. Čili to se bude týkat suverénního dluhu všech 19 členů eurozóny. Pracujeme na tomto návrhu, ale víme, že k tomuto návrhu mnozí přistupují velmi opatrně. Některé členské země a další aktéři eh, se obávají, aby nešlo o první step k mutualizaci ehm, nebo ke změně eh, regulačního přístupu eh, k suverénním dluhům. Čili já musím říct, že ne a že žádný z těchto prvků eh, tady zahrnut není. Eh, my tedy chceme, aby se tento návrh posuzoval eh, jaksi podle toho, co v něm skutečně je. Ano, děkuji Bernard Mono. Děkuji za slovo, pane předsedo. V té ekonomické válce ve světě, když se podíváme i na to, co dělají američané bez ohledu na to, zda jsou tam demokraté nebo konzervativci, znamená to strategický problém pro naše podniky. Těch 9 miliard v roce 2014, které BNP Paribas ztratila právě proto, že tam došlo k takové arbitrární interpretaci eh, sankcí, mm, jako kdyby šlo o Kubu nebo jakékoliv jiné státy. To znamená například eh, rovněž i problém z roku 2018 s bankou ABLV, kde došlo k takovým represivním útokům právě na tuto eh, banku. Ovšem, to byla jedna opravdu se systémových bank, paní Bereš o tom hovořila, SSM to tam kontrolovalo posledním měsíci došlo i k sankcím například proti ruským ehm, podnikům, například Rusal, hliníkový podnik, ehm, to ovšem eh, znamená problém, protože tyto nebudou schopny splácet na mezinárodních trzích. Toto může vytvořit takovou finanční krizi podobnou eh, z roku 2009. Američané Eh, nyní přichází s jednostrannými sankcemi proti Iránu. Vidíme, že skutečně naše podniky budou arbitrárně eh, neustále postihovány těmito třetími stranami. My prostě chceme například Alstom, Alstom zachránit u nás ve Francii. Nesmíme zapomínat na WorldCom, na Enron, jak to vypadalo v roce 2002 na finančních trzích, jaké, eh, jaké skutečně například u, těch, u těchto velkých eh, elekt mm, energetické společnosti se obáváme, že dojde k dalším sankcím. Například u ABLV se měli zasáhnout. Zde by mohlo, mohlo dojít opravdu k takovému domino efektu Zatímco například Emerald ještě nemáme k dispozici, Edis nemáme k dispozici, to znamená, že vlastně naše nebo vklady zatím našich, našich občanů nejsou dostatečně chráněny. To znamená, že ta stabilizace eurozóny bohužel není k dispozici. Ten EU blocking, toto nařízení si myslím, že opravdu s ohledem na tato obrovská rizika není dostatečný. Co si myslíte o těchto amerických sankcích a o obrovských rizicích, které mm, vytváří pro Evropu? Zda e, komise skutečně bere tato rizika v potaz a zda ta e, makrofinanční obezřetnostní národní mm, kontrola v této oblasti, zda skutečně se věnuje tomuto eh, problému. Co uděláte, abyste mohli ochránit eh, Evropu, která je v ohrožení? Děkuji za odpověď. K tomu bych mohl říci následující. Je to velmi komplikovaná otázka, mm, poněvadž se potýkáme s eh, řadou obtíží v obchodních vztazích eh, se Spojenými státy. Takže eh, tady pořád čelíme tomu výhledu na eh, jednostranné uvalení na ocel a hliník od 1. června. Jak víte, Evropě se zatím podařilo několikrát tuto hrozbu odložit, ale my budeme potřebovat permanentní řešení. Nemůžeme eh, prostě žít z měsíce na měsíc. Evropská komise a další evropské instituce jsou v těsném kontaktu s evropskými, eh, s americkými protějšky a snaží se to řešit. Dále jste hovořil o Iránu a eh, odstoupení Spojených států od eh, dohody s Iránem. To samozřejmě v Evropské unii působí starosti, eh, poněvadž eh, toto považujeme za nebezpečný precedent jednostranného vystoupení z mezinárodní dohody. Protože Mezinárodní agentura pro atomovou energii několikrát potvrdila, že Irán dodržuje podmínky této dohody. Eh, v současné době posuzujeme možný ekonomický dopad amerických eh, sankcí vůči Iránu a také dopad eh, na evropské firmy, včetně finančních. Jak jste zmínil, je pravda, že že eh, blokační eh, regulace eh, Evropské unie může mít omezený dopad vzhledem ke globálnímu povahu finančního systému a samozřejmě to souvisí také s mezinárodními bankami ve Spojených státech a s dolarovými transakcemi. To jsou samozřejmě obtížné věci, které je třeba řešit a my v současné době pracujeme na otázce, eh, jak se postavit těchto otázkách, otázkám. Eh, další tady máme otázku vynucování eh, zákonu proti praní špinavých peněz a tady bych také ještě zdůraznil, že musíme mít důvěryhodný a koordinovaný systém proti praní špinavých peněz na úrovni EU, eh, tak abychom eh, byli schopni si s tím poradit sami, aniž bychom byli závislí na vyčkávání eh, toho, co podniknou Spojené státy. Brian Hayes. Pane předsedo, děkuji, že jste mezi námi přišel. Mám dvě otázky ten ažní plán pro spotřebitelské finanční služby. Eh, my v současné době máme společný trh pro eh, firmy, ale ne pro eh, spotřebitelé, pokud se týče finančních služeb, například pojištění, hypoték a podobně. Jakým způsobem chcete tady tento postup urychlit. Třeba my skutečně potřebujeme eh, potřebujeme eh, odstranit bariéry a rozpoutat konkurenci. To je prostě ten nejlepší eh, způsob, jak snížit ceny pro spotřebitele. Čili jak chcete toto stanovit jako prioritu do konce vašeho mandátu. Za druhé, víte, že v tomto parlamentu se hodně pracovalo na kompromisech o reformě finančního, peněžního trhu. Je to důležitá eh, regulace, my ji chceme tedy akceptovat a musíme říci, že zde zaostáváme za Spojenými státy, takže musíme to opravdu provést dobře. Také víte, že někteří kolegové Eh, je eh, to Share Cancellation Distribution ze strany ESMA, eh, to je něco, čeho se bojí. Co to znamená? To jsou vlastně věci, které neprošly debatou v radě, nic parlamentu, žádný návrh od komise, prostě ESMA si dělá, co chce. No. Otázka je, a myslím, že je to otázka důležitá, je vhodné abychom eh, rozhodnutí z úrovně 1 přejímali automaticky na úrovně 2, eh, kde tedy spolu eh, legislativci zvolení lidmi jsou prostě obejitě. Dobře, tedy k první otázce. Finanční služby pro spotřebitele a příslušný akční plán. Zmíním jeden konkrétní legislativní návrh, který se týká přeshraničních plateb a zde se eh, rozšiřuje princip eh, plateb v eurech eh, nebo europlateb z domácího trhu také na trhu celé EU. Chceme zajistit, aby se to vyřešilo ještě tento v tomto období, poněvadž je to opravdu hmatatelný, eh, hmatatelná výhoda pro spotřebitele. V prosinci loňského roku jsme ustavili pracovní skupinu, expertní skupinu, eh, která se má eh, zabývat otázky, otázkami znalosti závazkům vůči spotřebitelům a tak dále. To eh, je eh, jedna z překážek, kterou vnímáme v přeshraničních transakcích, říkáme tomu know your customer a eh, splnění podmínek toho prostředí, ve kterém se nachází spotřebitel při přeshraničních transakcích. Bylo tady mnoho návrhů na odstraňování hraničních bariér při poskytování přeshraničních služeb. Hovořili jsme o BEPS. Víme, že e, tady tyto produkty jsou v některých zemích vysoce rozvinuté, v jiných e, méně. Čili evropský osobní penzijní plán to by byl opět hmatatelným a viditelným výsledkem evropské činnosti pro spotřebitele. Takže eh, každopádně ze strany komise budeme zajišťovat, abychom v tomto pokračovali tady eh, v tom, té práci po, v rámci a po eh, tomto akčním plánu. Dále, pokud se týče těch peněžních trhů a společného mechanismu, ano, očekáváme určité debaty, eh, určitá oddělení komise, zejména právní servis, zkoumají eh, na názory ESMA na toto, například tedy zrušení podílu a podobně. E, ano, skutečně není to kompatibilní s úpravou MMF? Pravý servis komise se rozhodl e, zveřejnit své stanovisko k MFF a toto stanovisko eh, je sdíleno také mnohými poslanci a dalšími aktéry. Děkuji. Jak víte, my jsme u nás v Evropském parlamentu diskutovali toto téma, panují zde různé názory, různá stanoviska, takže samozřejmě, že bereme v potaz i vaše názory komise a naše právní služby. Pan Jonas Fernandez. Dobrý den. Jsem velice rád, že jste mezi nás přišel, pane místo předsedo komise. Myslím si, že je důležité využít tato vystoupení nejen na to, abyste, aby jsme se vás eh, ptali. A myslím si, že je eh, důležité také mít na paměti to, že ehm, veřejnost eh, nás eh, sleduje a tak můžeme šířit informace tímto způsobem eh, mezi veřejnost. Radě a parlamenty, parlamentu už jste předložil jeden návrh před dvěma a půl lety. To je 30 měsíců, to je polovina našeho funkčního období. Je to nařízení, které je Eh, zablokované v radě a zde v parlamentu. Kromě toho, že je toto téma eh, zablokované, už více než pět měsíců nedošlo k žádné schůzce. Poslední schůzka, myslím, že všichni um, asi víte, že hovořím o Leves. Poslední schůzka byla 13. prosince minulého roku. Už pět měsíců se nic eh, nestalo a nemáme žádný další plán na schůzku nadcházejících eh, týdnech či měsících. A tak bych eh, chtěl využít této možnosti, abych řekl občanům, že my někteří, kteří pracujeme v tomto parlamentu, jsme skutečně rozhořčeni nad tím, že naši kolegové z tohoto parlamentu nejsou schopni posunout uh, diskuzi uh, o tomto tématu dále. Uh, dostali jsme se hodně daleko, pokud jde o bankovní unii, máme společné řešení krizí, máme um, společné eh, požadavky na finanční instituce. Nicméně, eh, pokud eh, dojde k nějaké krizi bank, stejně opět budou z velké části platit občané ze své kapci. Eh, před eh, rokem jsme byli eh, svědky toho, jak se řešila krize Banco Popular. Kdyby nebyl někdo, kdo si tuto banku koupí, potom by to opět platili naši občané. Já si myslím, že je potřeba, abychom postupovali dále. Některé skupiny se snažily eh, vést eh, dialog a eh, navrhnout doplňující řešení, aby se jednání pohnulo vpřed. Vy to víte, pane komisaři, my, GUE, Zelení, jsme se snažili nalézt určitý rámec, jak vyjednávat s EPP, s liberály a s dalšími. Ale to bylo v prosinci a nyní eh, se nic eh, neděje. Eh, já doufám, že radě se příští měsíc podaří dosáhnout nějaké dohody, ale zde v parlamentu myslím, abychom se měli zamyslet nad tím, že je potřeba něco dělat. Děkuji. Uh, well, uh, on this... K tomu, co jste řekla, mohu říct, že souhlasím. U Edisu od roku 2015 opravdu došlo k omezenému pokroku. V tom období došlo k předložení tohoto návrhu. My jsme na komisi hodnotili i důvody, které brzdí tento návrh. A jaké jsou tam i problémy s morálním určitým rizikem, který musíme řešit. My jsme měli nedávno schůzku, která se věnovala pouze tomuto tématu. Je otázka, jak bychom EDIS mohli zavádět postupným způsobem, kde bychom v první etapě poskytli podporu likvidity, zatím ještě nemutualizace ztrát, a prodiskutovat, jak dojde k přechodu mezi etapou 1 a etapou 2, což by zlepšilo i ten systém mutualizace dluhů na evropské úrovni. Naší ambicí je mít plně hodnotný evropský systém, ale jsme ochotni prodiskutovat eh, možné cesty k dosažení tohoto našeho cíle. Takže my opravdu doufáme, že ty myšlenky, které se předložily v loňském roce, by mohly dosáhnout určitého kompromisu na radě. My doufáme, nebo vidíme, že ta technická část práce probíhá dobře, máme tam ad hoc pracovní skupinu. Pokud jde o bankovní unii a její dokončení to vyvolalo další diskuzi. Bulharské předsednictví se věnuje různým technickým záležitostem právě první etapy z politického hlediska. Samozřejmě, že zde ale ještě panují různé názory mezi členskými státy. Ovšem za komisi můžu říci, že ehm, skutečně eh, jsme odhodláni dosáhnout eh, dokončení toho návrhu a jsme ochotni přistoupit na kompromisy. Děkujeme, pane komisaři. Víte, to, že jsou tam různé názory, to je v pořádku, ale to, že neprobíhají diskuze a další jednání, to je podle nás neakceptovatelné, protože samozřejmě může můžete spolu nesouhlasit, ale naším cílem je nalézt kompromisy. To zda budou schváleny nebo nebudou, to je jiná otázka, ale paralizovat eh, vyjednávací tým a jeho aktivity, to není správné ani férové. Pan Kirkos má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane místo předsedo, mohli, mohl byste nám trochu schrnout eh, to, jak vypadá Brexit ve finančním sektoru. Vy jste řekl, že postupujete rychle v těchto otázkách. Mohl byste nám poskytnout některé informace, které se týkají problémů, eh, které již byly řešeny a těch, které ještě musí být řešeny? A druhá záležitost, eh, redukování rizika, sdílení rizika, to je součást bankovní unie. Mám pocit, že s ohledem na události v Itálii, je zde více riziká. To, je mm, to i jak to vnímají trhy, protože eh, úrokové sazby pro Itálii rostou pomalu, pro Řecko rovněž. A není zde moc velká ochota k sdílení rizik na straně mm, Rakouska, Nizozemí nebo Německa. Jakým způsobem se budete snažit sladit tento vývoj, který podle mého názoru není moc eh, slibný do budoucna? Takže ta první otázka k Brexitu. Naše práce pokračuje. Já se zaměřím Eh, teda na finanční sektor, za který jsem zodpovědný. Čili co jsme udělali v předchozích měsících je, že jsme připravili, že jsme eh, zveřejnili eh, takové dokumenty připravenosti, informace pro účastníky trhu, pro různé instituce, kde poskytujeme informace ohledně přípravy na různé scénáře spojené s Brexitem. Zároveň je zde dohoda vytvoření takové technické skupiny, kterou vede ECB a Bank of England, které hodnotí potenciální rizika, scénáře spojené s Brexitem, to znamená 30. březnem 2019. Včetně takzvaného cleavage effect, pokud by nedošlo k dohodě. Samozřejmě, že cílem komise a našeho vyjednávacího týmu je dosáhnout eh, řádné dohody a řádného Brexitu. Víte, že ohledně přechodného období eh, došlo k politické dohodě, to by mohlo odstránit určitý časový tlak. Toto přechodné období je součást té dohody o vystoupení z EU. Takže tam, jak víte, eh, k této dohodě ještě probíhají další diskuze, včetně otázky irských hranic. A zároveň i to, jak budou vypadat naše příští celní vztahy s Velkou Británií. Čili práce s ohledem na Brexit pokračuje. Je důležité, abychom pokročili, protože březen 2019 se blíží, už nás čeká méně než rok před Brexitem. A potom ta druhá otázka redukce rizika, sdílení rizika, vývoj v členských státech, včetně posledního vývoje v Itálii. Víte, víte, my nějak nekomentujeme tvorbu vlád v členských státech. Toto je v souladu s ústavním procesem každé jednotlivé země. Jediné, co můžeme zdůraznit, je důležitost e, dodržet e, fiskální disciplínu a v Itálii redikovat e, rozpočtové zadlužení a veřejné zadlužení. Toto jsou důležité rizikové faktory, eh, které ohrožují ekonomiku. My jsme se stávající vládou o tom diskutovali, dohodli jsme se o takové fiskální trajektorii pro letošní rok a toto se snažíme sdělovat eh, i eh, místní vládě, aby opravdu mm, pokračovala tímto směrem. Děkujeme, říká pan Předseda, pan Oltan. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za to, že mezi nás přišel. Ekon výbor přijal zprávu z vlastní iniciativy o udržitelných financích. My vítáme akční plán komise v tomto ohledu. Děkujeme. Evropský parlament vás tom podporuje. Ale Máme se i mnoho přání, protože my chceme obrovské změny vidět v tomto finančním sektoru a ty ještě nebyly zatím zahájeny. Ta změna, kterou navrhujete, nebo navrhnete příští týden 23. 24. května, zda to bude dostatečně rozsáhlá změna. Já doufám, že nás trošku ujistíte. Ty tři příklady nejde o taxonomii, ale o zelená aktiva ale nejsou tam jiné faktory ESG, ESG například, eh, mm, práva pracujících, agresivní daňové eh, strukturování, když začnete s těmi zelenými aktivy, jak to bude vypadat v těch ostatních oblastech. To je naše otázka. Dále ES. ERP a jejich návrhy, které se týkají obezřetnostní politiky, zatím nebyly zohledněny, pokud jde o kapitálové požadavky, o limity expozice a tak dále. Ehm, proč jste nezačali u tzv. hnědých aktiv, pro začínáte se zelenými? Dále eh, fiduciární povinnosti, o tom jsme již hovořili, to je důležité nejenom pro finanční implikace ESG rizika, ale i to, jakým způsobem eh, to bude mít dopad na zúčastněné strany. Proč v této povinnosti fiduciární nejsou zahrnuty i banky, které jsou velice důležité ve finančním sektoru v Evropě. Proč to nerozšířit i na penzijní fondy, na manažery eh, investic, eh, aby se to rozšířilo nad rámec bank? První věc, rád bych poděkoval za vaši podporu našeho akčního plánu pro udržitelné finance. My chceme mít ambiciózní následné sledování akčního plánu. Máme zde skupinu na vysoké úrovni, která bude připravovat zprávu v tomto ohledu a my se snažíme veškerá klíčová doporučení nějakým způsobem dále sledovat. Čili eh, mělo by to být dostatečně široké. A potom ty vaše konkrétnější věci, taxonomie. To, co navrhujeme, je určitá struktura zprávy v oblasti taxonomie a s touto strukturou potom jsme mohli u konkrétních taxonomií eh, to sledovat. My jsme eh, už hovořili o tom, že klimatické změny by měly být, nebo zmírnění klimatických změn prvním výsledkem taxonomie, protože to je kriticky důležité pro rozvoj mnoha zelených částí toho našeho akčního plánu v oblasti udržitelných financí a zároveň bychom ale postupně chtěli rozšířit eh, to i na ESG faktory například. Takže o tom jasně hovoříme i v tomto našem eh, novém návrhu vládám, čili nejprve je to teda to změrňování klimat, dopadu klimatické změny, ale postupně to chceme rozšířit i na jiné oblasti, nejenom klimatické změny. Ty takzvané stranded assets. My eh, chceme pomocí různých balíčků nějakým způsobem zredukovat rizika společnosti, která <coughs> mají taková aktiva. Samozřejmě, že eh, to je ještě otevřeno další diskuzi. A fiduciární povinnosti. To znamená, jednak jsou to manažery investičních prostředků, penzijních fondů, teda společnosti, které eh, nějakým způsobem manažují investice Eh, našich lidí. Nejde často o takové ty základní bankovní služby, pokud jste klientem, řekněme, v nějaké bance, máte tam spořící účet, tak tam nemáte tolik možností investic do různých finančních produktů, ale samozřejmě, jakmile banka začne fungovat jako investiční správce poskytuje privátní bankovnictví, tak toto je věc, kterou chceme pokrýt. My jsme tomuto konceptu otevřeni, budeme muset jasně definovat, který typ služeb taková banka poskytuje. My ale chceme mít ambiciózní následné kroky k tomuto tématu. Budeme spolupracovat s Evropským parlamentem, a snažit se dosáhnout dohody a implementace těchto fajlů všech ještě v rámci tohoto volebního období. Děkujeme, Tomas Mann má slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo komise. A vy víte, jak, důlež, jak silná je podpora z naší strany pro komisi k celé řadě témat. Já myslím, že se eh, v parlamentu snažíme eh, tvrdě pracovat na těchto tématech. Mně jde o další eh, vývoj bankovní unie. Jde samozřejmě o pojištění vkladů, je třeba chránit ehm, zákazníky ve chvíli, kdy se banka dostane do insolvence. Ale zároveň se snažíme o to, aby ztráty nebyly přeneseny na bedra daňových poplatníků. A moje otázka. Podle podkladů, které mám, ty eh, špatné úvěry eh, dosahují výšky 170, 160, 760 miliard eur. Eh, je toto číslo správné? To je obrovské číslo. Co zde dělá Evropská komise? Evropská komise často říká, že se o to má starat Evropská centrální banka, ale já si myslím, že je třeba, aby zde Evropská komise odpovídajícím způsobem jednala. A další téma, Itálie. Vy jste řekl, že eh, Komise eh, nemůže zasahovat do vytváření eh, vlády, nicméně my to dělat můžeme. V Itálii se vytváří extrémně pravicová vláda a zároveň Itálie potřeba, a zároveň Itálie říká, že potřebuje prominutí dluhu na velice vysoké úrovni. Mě by zajímalo, co k tomu řekne Řecko. V Itálii je, existuje e, celá řada nesplácených úvěrů. A Evropská centrální banka nakupuje e, italské státní e, dluhopisy. Já si myslím, že bychom se eh, měli zeptat na to, ehm, jestli bychom neměli mít na Itálii ehm, přísnější požadavky. Ehm, já si myslím, že Itálie nemůže říci, že chce zkrátka eh, prominout druh, eh, dluh. V minulosti jsme to nedovolili jiným státům, proč bychom to teď měli dovolit Itálii? Uh, so... Několik otázek eh, zde padlo, tak nejprve, jestli dovolíte, k tomu Edisu a mutualizaci strát, MPL, propojení s bankovním sektorem. Pokud budeme postupně zavádět EDIS, nejprve teda ta podpora likvidity a až poté v druhé etapě <coughs> mutualizace dluhu, tak redukování MPL je právě jedním z, jedním z bodů, které jsme diskutovali. Ta čísla z té naší druhé zprávy o pokroku v oblasti MPL hovoří o 910 miliardách. Možná jsme tam využili nějakou jinou metodologii, jiné propočty. Ovšem, my jsme stejně viděli, těch 6,7 v krizi na 4,4 nyní, pokud jde o MPL, čili tam dochází k redukci. Ovšem aktuální čísla v oblasti MPL by měla být k dispozici zítra. Možná toto nejsou úplně neaktuálnější údaje. Zítra budou eh, tato data aktualizována. 230 miliard eh, o které požadují údajně, aby došlo k jejich eh, vyškrtnutí tohoto dluhu, prominutí tohoto dluhu. Údajně tato čísla již neplatí, bylo to založeno na nějakých starých informacích, údajně toto už není součástí jejich vládního programu. Aktiva B jsou vlastně aktivami italské národní banky. Bylo by to takové kontraproduktivní, podle mého názoru bylo by to opravdu iracionální, pokud by tomu tak bylo. Ale prostě takových, o takových věcech se často to dočteme například eliminace daní těch nejbohatších, rovněž velice inteligentní nápad. Nina Gil má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, pane místo předsedo. Ráda bych vás samozřejmě mezi námi mm, přivítala zároveň vaše odhodlání eh, v oblasti udržitelných financí, jako jedné z vašich priorit. Těším se na váš návrh příští, den, pokud, příští týden, pokud jde o taxonomii. Zde bychom měli být ambiciozní. Scorecate zpráva, o které jsme hlasovali, by měla být takovým příkladem. Eh, pool tanks, pool eh, tanks se zmínil o ESG faktorech. Já bych se ráda zeptala, kdy to bude, zda to bude zahrnovat lidská práva, budou tam minimální sociální a vládní standardy, tak jak naše zpráva doporučuje. Víte, je důležité, abychom se podívali na tyto otázky z krátkodobého hlediska, to jistě, ale z dlouhodobého hlediska musíme zajistit to, aby zelené finance se staly určitou normou a ne těch 99% neudržitelných financí, které nám zde jak se uh, fungují. Vy už, jak to budete řešit? Vy už jste se zmínil o některých eh, možnostech, ale druhá věc, my se včera hovořili o e, eh, obecnostních pravidlech pro eh, investiční firmy. Ve stávající legislativě ten rámec ekvivalence by měl zlepšit možnosti investic pro a e, financování pro účastníky evropské trhu. Ovšem slyšeli jsme, že někteří chtějí tento e, ekvivalent e, snížit, aby znemožnili účast některých firm na evropském trhu. Pokud je o Brexit, Hodnotili jste eh, takové dopady omezení přístupu na trh, jaké budou eh, dopady na CMU, kde polovina investičních firm eh, je ve Velké Británii v současné době a představuje alternativní financování alternativním bankám a oni v podstatě už nebudou mít přístup na evropské trhy. V Dubnu 20. jste se zmínil o tom, že soukromý sektor by měl být průkopníkem a zajistit, aby tyto kontrakty pokračovaly a nebyly přerušeny. Vy jste říkal, že trhy to vyřeší, ale mohl byste to nějak analyzovat. Jak to může trh analyzovat, když zde nemáme jasný regulační rámec? Jak na tom pracujete? Proběhla již nějaká jednání s, s naším ministrem financí z eh, Bank of England a pokud ano, tak jaké jsou výsledky? A ještě, pane předsedo, velice rychle. Vy jste reagoval na otázku Brána Hejse, pokud jde o fondy finančních trhů, já to chápu, ale pokud je to tak důležité, proč to nebylo součástí vašeho návrhu, aby jsme to mohli jaksi řádně všechno projednat? Takže opět mnoho otázek zde zaznělo. Nejprve udržitelné finance a taxonomie, klimatické změny, jak jsem se zmínil, a až postupně to budou další věci, například ESG faktory a tak dále. Kdy? Záleží na množství legislativní práce, protože my eh, budeme předkládat legislativní návrhy, které se netýkají samotné taxonomie, ale určité struktury taxonomie. Takže v našem akčním plánu to je takové sice optimist, takový optimistický scénář, ale pokud bude implementován a pokud legislativní práce zde bude dokončena, eh, řekněme, do jednoho roku, tak někde ve třetím eh, čtvrtletí roku 2019 bychom mohli přijít s taxonomii. To je trochu optimistický plán, ale pokud ten logistický proces eh, bude plně fungovat, tak je to možné. Já samozřejmě v současné době nedokážu předvídat, jak rychle bude práce, další práce na taxonomii pokračovat, ale to je alespoň náš návrh. plán je takový, abychom měli rozsáhlý akční plán, který by se týkal různých sektorů finančních služeb. A zajistil i to, že tam jsou dostatečné stimuly, pobídky, které mm, by se týkaly hlavně těch zelených pobídek. Potom ta revize u investičních firm a ten rámec ekvivalence. My zatím nemáme hodnocení dopadu, ale hodnotili jsme si náš návrh. My tam neomezujeme ta ustanovení, která se týkají té ekvivalence s třetími stranami. Jde o širší otázku. V současné době tu ekvivalenci to analyzujeme jako další možný rámec finanční spolupráce právě s Velkou Británií. Máme tam 200, více než 280 ekvivalentních modelů z asi 30 jurisdikcemi světa. My skutečně eh, EU spoleháme na tyto ekvivalentní modely více než jiné podobné jurisdikce světa. A věříme, že to bude hrát důležitou roli i v našich dalších finančních vztazích ve Velkou Británii, čili my skutečně ty ekvivalentní postupy s třetími stranami nechceme nějak omezovat. My jsme se na tom již dohodli, chceme eh, v tomto my jsme vlastně předložili v tomto ohledu v roce 2016, nebo v loni dokument, který popisuje náš přístup k těmto ekvivalentním modelům nebo ekvivalenci eh, se třetími stranami po Brexitu. A potom to pokračování v, ve smlouvách Jistě, zde máme různé typy smluv, například pojišťovnictví, tam může hodně udělat samotné odvětví. Jsou zde různé možnosti, jak to zajistit. Vhodná řešení na národní úrovni, možná transfer těchto kontraktů eh, na subjekty etablované u nás v Evropě, včetně CCP. Emir krok 2, tento návrh pokrývá některé tyto problémy a odvětví samotné, například si by mohlo v tom hrát důležitou roli. Pokud jde o jiné tržní infrastruktury, například depozitáře, ty představují rizika menšího objemu, protože tam bychom mohli unilaterálně řešit problémy finanční stability. Toto je jedna z oblastí, kde ECB a Bank of, Bank of England spolupracují Týká se to právě takzvaného klívič efektu. Pokud by k němu došlo, my samozřejmě doufáme, že eh, k tomuto efektu nedojde. MFF, MMF. Zde hm, k tomu asi nemám již nějaké další informace nad rámec toho, co jsem řekl. K poslední otázce to všechno jsme diskutovali se spoluzákonodárci zároveň eh, takzvaný share cancellation a povolení na úrovni MMF, protože víme, že spoluzákonodáci to odmítli. To je jeden z argumentů i právní služby, která nám řekla, že to neodpovídá praxi stávajících pravidel EU a nařízení. Právní služba a její hodnocení je veřejně dostupné a v současném okamžiku k tomu nemáme co dodat. Děkuji, Luděk Niedermayer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisaři, že mezi nás přišel. Já bych se vrátil na začátek naší diskuse. Hovořili jsme o otázce času. Samozřejmě zde jsou velká omezení pro nadcházející uh, rok. Já si ale domnívám, že čas není jediný problém. A kolegové zde zmiňovali EDIS, já bych k tomu řekl něco více. Já se domnívám, že to, kde jsme, není důsledek eh, nějakých eh, technických neschod nebo různých názorů na časový harmonogram. Je to jenom problém eh, důvěry, důvěry mezi vládami a také důvěry v některé nástroje, které jsme zavedli, například SSM nebo i ECRB. Abychom se dostali dál, myslím, že musíme řešit tento problém eh, nízké důvěry a vzájemné důvěry. Takže první otázka. Je více takovýchto témat, eh, která nepostupují dále eh, kvůli problémům a kvůli tomu, že neexistuje dostatek důvěry mezi různými stranami. A další otázka, co vy jako komise můžete udělat, nejenom abyste řešili technické neschody, ale také, abyste obnovili důvěru v některé věci, jako je um, důvěryhodnost uh, CRM, CRD a tak dále. Toto je otázka, o které se často hovoří. E, je třeba zde nalézt rovnováhu mezi snižováním rizika, posilováním důvěru, důvěry a sdílením rizika. Ministři financí EU se v roce 2016 dohodli na cestovní mapě pro snižování rizika. A v podstatě v této cestovní mapě, to, co je v cestovní mapě, eh, je něco, co se snažíme realizovat. A v roce 2016 eh, byl schválen ten bankovní balíček a který umožnil dosáhnout velkého pokroku ve snižování rizika. Přesně tak, jak to bylo popsáno v cestovní mapě, na které se shodli ministři financí. My se domníváme, že toto je základ také proto, abychom učinili pokrok v oblasti sdílení rizika. Domníváme se, že podmínky jsou eh, dobré na to, abychom dosáhli dohody, eh, pokud jde o backstop u eh, jednotného fondu pro řešení krizí a také, abychom se dostali do další fáze u EDISu. V minulých letech se diskutovalo o tom, co znamená sdílení rizika, co znamená snižování rizika. A musíme říci, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku, pokud jde o snižování rizika a máme zde také dobrý základ, pokud jde o další vyjednávání um, o sdílení riziku. Děkuji. Samozřejmě existuje důvěra a také existují předsudky. To je také velice důležitý bod. Pokud by Edis fungoval za současných pravidel, už v uplyných 20 letech potom aby v podstatě transfery fungovaly úplně jiným způsobem. Já si myslím, že eh, důvěra je zde důležitá, ale předsudky hrají také důležitou roli. Alfred Sand, děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, mám dvě otázky. První se týká posledního vývoje v oblasti kryptoměn. Když se podíváme na to, jak se zde hovoří o e, kryptoměnách, včetně toho, co jste řekl e, v únoru u e, kulatého stolu na toto téma, zdá se, že je zde skutečně velký skepticismus. Všichni vidí spíše riziko než příležitost ale neměli bychom mít na mysli také příležitosti. Služby mohou hodně profitovat z příležitostí um, vycházejících z kryptoměn. Jak podle vás existují výhody kryptoměn na finančních trzích. Jak hodnotíte současný vývoj v některých členských státech v této oblasti? A druhá otázka. kvůli e, struktuře a obchodní kultuře Eh, malé a střední podniky v Evropě um, hodně spoléhají eh, na tradiční banky. Malé a střední podniky mají stále problémy. Uh, Komise v celé řadě studií zdůraznila, že je třeba udělat více pro to, aby se malé a střední podniky dostávaly na burzy. V minulých letech eh, komise provedla eh, konzultaci v této oblasti. Eh, co komise v této oblasti dělá a čeho je možné dosáhnout v tomto funkčním období? A třetí otázka navazuje na to, co řekla kolegyně Gile. Týká se evropských pojišťoven a Eh, eh, penzijních společností. a Kontinuata eh, Kontinuata smluv po Brexitu je naprosto zásadní v této oblasti. Jak, ať už bude výsledek vyjednávání o Brexitu jakýkoliv, můžete zaručit všem evropským občanům kteří eh, mají eh, soukromé eh, penzijní smlouvy s britskými společnostmi, že budou ehm, moci nadále tyto mm, očekávat naplňování těchto smluv. Ano? K první otázce. Kryptoměny. Jak víte, v našem akčním plánu FinTech se psalo o tom, jaký je přístup EU ke kryptoměnám. Vnímáme to jako slibný nový vývoj a zabýváme se tím, jak využít potenciálu kryptoměn. Zároveň se ale musíme být vědomi rizik Proto Evropská komise požádala, aby evropské orgány dohledu varovaly, pokud jde o kryptoměny, aby poukazovali na volatilitu těchto kryptoměn a na spojená rizika, protože zde není vůbec žádná záruka, je zde pouze otázka um, poptávky a nabídky a je zde riziko, že přijdete o své investice, když je investujete do kryptoměn. Další bod. To téma kryptoměny může být trochu zavádějící, nebo ten název kryptoměny může být zavádějící. ECB zdůraznila e, několikrát, že e, v eurozóně existuje pouze jedna měna a to je euro. Takže můžeme hovořit o kryptoaktivech nebo kryptotokenech. V tuto chvíli e, evropské orgány dohledu provádějí eh, regulatorní mapování. A kryptoměny mají každá různé rysy a eh, mohou tak podléhat různým právním rámcům. Dále jsou zde některé otázky týkající se boje proti prání špinavých peněz. Máme směrnici eh, o boji proti praní špinavých peněz obchodování s mm, kryptoměnami by měly, mělo podléhat požadavkům eh, stanoveným ve směrnici o boji proti eh, praní špinavých peněz. Další otázka se týkala eh, vstupu malých a středních podniků Eh, na burzu, kotování malých a středních podniků. Tento měsíc eh, plánujeme předložit eh, návrhy. Cílem je usnadnit přístup malých a středních podniků na veřejné trhy, tak, aby malé a střední podniky mohly rychleji růst. To je jedna z priorit kterou jsme zdůraznili v přeskumu polovině období CMU a do 30. května chceme přijít s návrhem. I další otázka. Kontinuita smluv, to jsem zmínil, to je jedna z oblastí, kde probíhá hodnocení ze strany e, dozorčích orgánů a regulatorních orgánů. Je to také součástí práce pracovní skupiny, to jsem zmínil. Jak víte, snažíme se minimalizovat problémy v této oblasti. Ale pokud jde o vyjednávání o Brexitu, ještě vyjednávání neskončila a stále ještě je nedořešená celá řada problematických otázek, takže v této oblasti eh, v tuto chvíli nemohu dát žádné záruky, protože vyjednávání ještě probíhají a výsledek ještě není stoprocentně jasný. Samozřejmě se snažíme o e, řádný odchod Velké Británie a e, o minimalizaci problému. Mnohokrát děkuji. Jak jsme očekávali, toto byla velice bohatá výměna názorů. Děkuji komisaři Dombrovskisovi a můžu opět říci, že v nadcházejících měsících chceme pracovat tvrdě, abychom dokončili co nejvíce eh, kusu legislativy a ideálně v podstatě veškerou legislativu, kterou máme na stole a kolegové si jsou vědomi toho, že je nutné vytvořit odpovídající regulatorní rámec, který eh, zajistí finanční integraci a finanční eh, stabilitu. Pane Komo, bohužel už eh, nemáme čas na další otázky. A bohužel Catch the Eye nemůže proběhnout, takže se musíme dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. A vaše politická skupina měla řečnickou dobu podle Dontova systému. A, takže děkuji panu komisaři a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Yeah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 Yeah. Kolegové, takže dostáváme se k bodu 11 našeho pořadu jednání. Chtěl bych uvítat Jean-Paul Gozese. Všichni ho dobře znáte. Je to náš bývalý prominentní kolega. Nyní je v Ekonu ve své funkci předsedy Rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví EFRAG a je zde s ním pan Engru eh, Watchman, což je eh, CEO EFRAGu a předseda eh, technické skupiny odborníků. Vítám vás. Jak víte, otázky účetnictví v minulém roce byly velice důležité v práci ECONU. Econ vytvořil pracovní skupinu na toto téma. Máme e, trvalý tým IFRS, e, tak abychom byli zapojeni od začátku e, do vytváření mezinárodních účetních standardů a jejich prosazování v EU. EFRAG společně s nadací IFRS a PIOB jsou příjemci spolufinancování EU Ehm, byl požadavek o prodloužení spolufinancování pro nadaci IFRS a parlament řekl, že chce, aby se pravidelně konaly, eh, konala slyšení ehm, s touto institucí, s EFRAGem, eh, takže toto slyšení je součástí tohoto našeho požadavku. EFRAG v současné době eh, navrhuje eh, doporučení týkající se schválení um, účetních standardů 17, IFRS 17. Očekává se, že EFRAG předloží svoje doporučení do prosince 2018. Parlament připravuje návrh usnesení týkající se IFRS 17. Takže Slyšení s Efragem zde máme v pravý čas. Pan Jean-Paul. Děkuji, pane předsedo. Nesmírně eh, je mou ctí a nesmírným potěšením, že mohu být zase ve vašem výboru, ve kterém jsem pracoval deset let a že opětovně vidím vaše známé tváře a mnoho přátel. Jsem velice rád, že máme příležitost s panem Bočmanem hovořit o tom, co dělá EFRAG a rovněž určité mm, normy, které se budou týkat především i standardu IFRS 17. Já jsem i v roce 2016 byl ve vašem výboru a byl jsem požádán, by došlo k posílení sva, určitých kontaktů s Evropským parlamentu. Já si myslím, že se nám to povedlo a skutečně jsem nesmírně rád, že s Leo Ferres a panem Klementinem, panem Stolojanem, že jsme opravdu velice kvalitně spolupracovali. Jestli dovolíte, budu s se zabývat tím, co dělá EFRA v současné době a zároveň standard IFRS 17 a zároveň se zmíním o různých nástrojích v oblasti likvidity a standardu IFRS 9, na kterém pracujeme na základě žádosti Komise a Evropského parlamentu. Takže ty hlavní body, nebo já nevím, kde, kde budu mít tu prezentaci, jak to bude vypadat, takže čtyřka, prosím. Takže EFRAG. EFRAG my se snažíme samozřejmě sloužit veřejnému zájmu v EU tím, že vytváříme a podporujeme takovou evropskou vizi, pokud jde o finanční informace. Ty tři hlavní iniciativy, které se věnujeme, tak je to samozřejmě určitý vyvíjání vlivu, například různé normy, příprava v oblasti IFRS, e e dále stanoviska, které předkládáme komisi při schvalování a zároveň určitý výzkum, průzkum této oblasti. Toto je zásadní pro naši mm, debatu na mezinárodní úrovni, pokud jde o finanční záležitosti. Jednak jsou to různé normy, které připravujeme, pracujeme na tom i e, společně s IASB a identifikujeme naše priority i na základě veřejné konzultace. Samozřejmě, že můžeme ještě předat v tomto to úsilí. V roce 2017 máme zde i nezávislý orgán pro audit, který publikoval velice kvalitní výsledky, vidíme je na našich webových stránkách a my samozřejmě to zahrneme do naší strategii. EFRAG bude hrát v následujících eh, měsících obrovskou roli, i pokud jde o financování udržitelného rozvoje návrhu ze strany komise a zároveň podporujeme Remonting Club eh, na evropské úrovni. No a pokud jde o IFRS 17, o tento standard, toto mm, je výsledkem 20 leté práce a měl by nahradit stávající standard 4 z roku 2004, kde potřebujeme modifikovat samozřejmě tyto záležitosti, protože čtyřka byla pouze takovým dočasným řešením, které umožnilo v podstatě různou diverzitu v této oblasti ale bylo obtížné dostatečně eh, porovnávat tato čísla. Čili my umožňujeme invest, investorům eh, lépe mm, porovnávat tyto výsledky na základě stejných pravidel v oblasti účetnictví. Samozřejmě, že dopad bude různý podle jednotlivých podniků, jsou zde různé eh, záležitosti v jednotlivých eh, účetních modelech, které samozřejmě odpovídají i národním standardům. Mnoho podniků v oblasti především pojišťovnictví eh, bude využívat tuto novou normu, tento standard IFRS 17, který bude, která bude představovat obrovskou změnu v oblasti pojišťovnictví. Bude to znamenat značné investice z časového i finančního hlediska. Vidíte na obrazovce i časový harmonogram, který pokládáme, eh, tak jak jsme mm, to zatím stanovili v rámci tohoto harmonogramu bychom měli připravit určité stanovisko na základě robustní analýzy dopadu. Máme pocit, že komise nám dala dostatečný čas, mnohem delší, než u ostatních standardů, abychom přišli s naším doporučením do konce letošního roku a vytvořili takový návrh již v září, který by umožnil veřejnou rozpravu a diskuzi. Práce bude pokračovat i v letních měsících. Jaké jsou ty jednotlivé operace, které, který se to bude týkat ohledně tohoto standardu IFRS 17? Naše poradní rada mm, získala ze strany investičních podniků, eh, pojišťoven i jiných eh, subjektů různé obavy eh, za jejich odvětví, různé otázky. Pokud jde o analýzu dopadu my jsme měli takový vzorek těchto pojišťoven, ve kterých jsme prováděli tuto analýzu dopadu. Snažíme se, aby to byla taková komplexní analýza a ne nějaká zjednodušená. Zároveň organizujeme různé, eh, různá eh, strukturovaná interview, dialogy s investičními firmami. A zároveň i společně s akademickou scénou hovoříme o těch hlavních tématech a zároveň zde máme ekonomickou nezávislou analýzu ohledně dopadu na pojišťovnictví na evropské úrovni. Tato studie, tuto studii jsme no, teda už poptávali. Pokud je o EFRAG a především zprávu Vim Meštata, my samozřejmě nám leží na srdci veřejné blaho. My samozřejmě chceme eh, mít rozsáhlou analýzu dopadu, která by měla eh, stanovit rizika, mm, bojovat proti nepředvídaným dopadům na stav našich financí, především pokud jde o investiční politiku mm, pojišťoven, dlouhodobé investice, finanční stabilitu, produkty a zároveň jejich konkurenceschopnost, konkurenceschopnost našeho evropského odvětví pojišťovnictví. My víme, že pojišťovnictví je nesmírně důležitým sektorem. Jednak je to investor do evropské ekonomiky a zároveň chrání naše občany a zároveň celé podnikatelské odvětví. Proto samozřejmě chceme, aby tento standard IFRS 17 byl kompatibilní s, eh, s hlav, se všemi hlavními standardy. A samozřejmě na základě naší analýzy zjistíme, zda tyto um, výhody jsou lepší nebo předčí ty náklady, které bude muset do toho investovat s ohledem na kvantitativní i kvalitativní prvky. Kromě tohoto hodnocení European Public Good eh, zde máme i technické hodnocení. Technické záležitosti berou v potaz především eh, granularitu a propojení s těmi business modely jednotlivých pojišťoven, dále je to uznávání zisku, přechodné možnosti, a, um, účetní modely a tak dále. Obecně verifikujeme to, zda e, to odpovídá jednotlivým stanoveným kritériím a zároveň zda ty informace, které z toho získáme, jsou e, důvěryhodné a stabilní. Mnoho lidí si myslí, že tento standard IFRS 17 bude představovat pokrok v poskytování finanční informací. Samozřejmě, že mnoho záležitostí ještě musíme hloubkově analyzovat. Čili toto je takový základ k tomuto standardu IFRS 17 budeme snad schopni v rámci debaty odpovědět i na veškeré vaše otázky, samozřejmě na základě efektivní spolupráce. Je to nesmírně technická záležitost, jestli dovolíte alespoň několik slov k takovým úvahám, které vedeme ke standardu 9 a nástrojům pro likviditu. Pokud jde o tento standard 9, v roce 2016 v říjnu Evropský parlament požádal Eh, komisi, aby zajistila to, že tento standard eh, je v souladu s našimi strategiemi z dlouhodobého hlediska. Komise požádala EFRAG, aby přišel s takovým stanoviskem, v té první etapě, která byla velice obtížná, tam jsme sbírali jednotlivé informace a snažili jsme se definovat nějakou vlastně toho, co to znamená dlouhodobá investice. V druhé etapě tam jsme se snažili provést výzkum možných řešení a zaměřit se především na možnosti takzvaného recyklování, eh, pokud bychom to mohli nějak za, začlenit do nějakého rámce. Až do konce května probíhají diskuze, snažíme se získat stanoviska všech zúčastněných subjektů. EFRAK Eh, pravděpodobně přijde z doporučení ve třetím čtvrtletí letošního roku. A tím bych vám rád poděkoval za vaši pozornost a jsme s kolegou samozřejmě připraveni odpovědět na vaše otázky. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za tuto velice komplexní prezentaci. A nyní pan Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana Kozése a pana Bočmana. Jsme velice rádi, že jste opět přišli do Ekonu. Nejdříve bych chtěl všem kolegům připomenout, že v uplynulých letech existovaly tři standardy, které se změní a změní se eh, business eh, model ve finančním sektoru. IRF 16, eh, to je leasing, IRP IRFS 9, což jsou finanční nástroje, a zde řešíme IFRS 17, což jsou pojistné smlouvy. A poté, co jsme si přečetli některé eh, dokumenty poskytnuté eh, ICB a EFRAGem. Zjistili jsme, že IFRS 17 je mnohem eh, složitější než IFRS 9 pro bankovní sektor. Proč? Protože pojišťovny musí implementovat IFRS 9 pro svá aktiva, pro své investice, pro své investiční aktivity a IFRS 17 pro závazky. A je mnohem těžší pro tyto společnosti aby splnili veškeré požadavky vyplývající z nových standardů. Já mám tři otázky. První otázka. Máme přes představu o tom, co se stalo u pojišťoven v Evropské unii. E, pojišťovny měly možnost odložit implementaci IFRS 9 až e, do 1. ledna 2021, e, kdy se očekává implementace IFRS 17. Podle dokumentace, kterou eh, jsme dostali od JCB, je, se ukazuje, že IFRS 17 nebude mít dopad na trh s pojišťovacími produkty, pokud jde o rozmanitost produktů nebo pokud jde o ceny za produkty. A jaký je váš názor na to? v této fázi vašeho hodnocení? A druhá otázka, ta se týká složitosti implementace IFRS 17 ze strany pojišťoven. A signály, které jsme obdrželi, ukazují, že je to otázka času, nákladů a také, že je zde potřeba školení že je potřeba vyškolit celou řadu odborníků, kteří pracují v pojišťovnách. Jak to vnímáte? Kdo to udělá? Samozřejmě primárně to bude odpovědnost pojišťoven, ale co může udělat eh, i SCB a EFRAK, aby pomohli těmto společnostem? aby správně implementovali IFRS 17 a IFRS 9. Děkuji. Merci, monsieur le président, cher ami Théodore. Děkuji za tuto otázku, eh, milý Teodore. Toto jsou velice důležité záležitosti. Já jsem předsedou rady EFRAK a já se skutečně osobně snažím o to, abychom měli velice úzký a pravidelný kontrakt se všemi zúčastněnými subjekty, abychom skutečně všem naslouchali. Samozřejmě, pokud je o technické věci, tomu se ještě budeme věnovat, ale já osobně, jestli dovolíte, bych reagoval na všechny ty body, o kterých jste se zmínil. Na základě základě určitých zkušeností eh, mm, se schůzek s investičními firmami a pojišťovnami. Pokud jde o IFRS 9 a jeho aplikace po návrzí, které ISB navrhlo, nebo přišlo s nimi, a které jsme eh, rosa, eh, teda použili u bank i pojišťoven, udělali jsme výpočty tohoto standardu 9, nebo jak by to vypadalo, kdybychom aplikovali tento standard okamžitě a určitým odstupem časovým, tak tam skutečně ty výsledky byly zásadně odlišné. Já zatím nemám konkrétní čísla, v následujících týdnech bych je měl získat. Pokud je o dopad na trhy, pojišťovny v současné době na tom zatím netrvají. Analýza dopadu, eh, kterou jsme, o kterou jsme požádali, by nám snad eh, poskytla eh, odpovědi na tuto otázku. Ale hovoří o tom, že je to nesmírně složité, tento standard, a že potřebují například ta ustanovení standardu ISFR 17. Oni, jako, oni vlastně nejsou úplně proti tomuto standardu nějak naladěni. Oni nejsou nějak zásadně proti té tomuto standardu. Spíše mají obavy, pokud jde o aplikaci eh, tohoto standardu a zároveň náklady s tím spojené a zároveň eh, zda budou mít dostatek lidských zdrojů, které, eh, které jim umožní implementaci tohoto nového standardu 17. Čili toto jsou věci, kterým se věnujeme na základě poznámek, připomínek různých subjektů. My 3.7. budeme mít možnost hovořit se zástupci pojišťoven i zajišťoven a budeme se snažit nějak skompletovat e, od e, ty odpovědi na otázku CFR e fórum, fóra ohledně jednotlivý lhůt pro implementaci tohoto standardu a zároveň eh, času, který budeme potřebovat na proškolení eh, lidských zdrojů. Možná ještě kolega by k tomu, pokud ne, tak snad jsem odpověděl na, na tvé otázky. Děkuji. Chcete něco doplnit nebo nikoli? Já myslím, že Jean-Paul eh, odpověděl na všechno. Pervánč Beres. Merci. Eh. Děkuji, pane předsedo, milí eh, příteli Jean-Paul. Jedna věc, kterou jsme zatím nesmínili v naší rozpravě, a to je důležitost, které snad budete věnovat usnesení, jež připravuje Evropský parlament. Chtěli bychom to přijmout v červenci na plenárce. My uvidíme samozřejmě právě, protože čekáme na informace ze strany pojišťoven, pokud jde o implementaci tohoto standardu. Takže uvidíme, jak to vypadá. Tato situace podle toho vlastně dojde k tomu schválení na plenárce, k tomu termínu. Dvě otázky. První, pokud jde o nějakou agregaci rizik, kterou tento standard představuje, zda došlo k nějakému snížení eh, dostupných eh, informací a zda to koresponduje profilu jednotlivých pojistných smluv, které poskytují pojišťovny. Druhá otázka, vy jste se o tom zmínil trochu, že jsme se odklonili od toho starého standardu číslo 9 a že ta banka pojišťovat, poj, nebo pojišťovatel, že tam by to mohlo být problematické, jakým způsobem dojde k tomu přechodu na nový standard 17. Mnoho subjektů e, si klade otázku jednak e, mezi, o těch nákladech implementace této normy a výhodách této nové normy jste schopni nějak tyto argumenty analyzovat. Samozřejmě, že mnoho externích subjektů se zabývá těmito otázkami. Vy jste předsedou Rady EFRAGu, nejde pouze o standard IFRS 17, takže si dovolíte obecná otázka. Hodnocení těchto účetních norem, pokud je o hodnocení toho, jak se na tom stojí jednotlivé podniky s ohledem na digitální ekonomiku, která přichází s hodnotami, které jsme zatím v těchto účetních normách nezohlednili. To nás nutí do jisté míry rovněž integrovat určit té údaje, které nejsou eh, součást, součástí těchto účetních norem. My většinou díky tomu hodnotíme to, jak, se na, jak na tom je tato konkrétní firma, a, a, ale eh, nyní, jakým způsobem do toho zahrneme toto nové pole a eh, digitálních informací. Děkuji paní předsedající i za tyto otázky. Pokud jde o technické aspekty, ta úroveň agregace základní obava pojišťoven, pokud jsem to pochopil správně, nejde o, nějakou eh, spíše o ten princip mutualizace, o ohrožení tohoto principu mutualizace, ne nějaké viditelnosti. Eh, to je věc, která je trápí a tomu se nyní věnujeme. Pokud jde o ty banky pojišťovny, ty mají možnost určitých výjimek, podobně jako pojišťovny Ehm, plnohodnotné pojišťovny zatím teda mají výjimku. EFRAK se hrála velice důležitou roli, protože jsme to zmínili i v našem stanovisku ohledně určité disparity v oblasti hospodářské soutěže, to znamená nerovné podmínky v této oblasti. Komise členské státy moho, mohly vlastně eh, za, začlenit určité výjimky, určité pozměňovací záležitosti, které se týkaly standardu 4. Když se, pokud eh, se nezávisle díváme na to, jak to bude vypadat z náklady a eh, to, že teda ty pojišťovny budou muset nést ty náklady a ty benefity mm, mm, z toho vytěží pouze investiční firmy, které dobře investovaly. To je taková, takový aspekt, nebo který by vlastně analýza dopadu měla kvantifikovat, měla eh, analyzovat ty skutečné náklady pro, jedno, pro toto odvětví. Například britská, velká britanická společnost společnosti, které většinou vítají IFRS standardy, jejich prvním argumentem eh, proti tomuto standardu byly právě náklady, obrovské náklady spojené s, s implementací té, tohoto nového standardu. A pokud jde o ty doprovodné normy a jejich hodnocení, my jsme o to požádali i v rámci auditu, o kterém jsem se zmínil, určitě my jsme požádali několik subjektů, aby nám provedli takové hodnocení. To, že EFRAK eh, by měl být podporou nebo eh, získávat informace ohledně jednotlivých podnicí. A to by mohlo umožnit rozšířit eh, tuto oblast roz, různých úvah, omezení, které to sebou ponese a tak dále. Samozřejmě máme zde pracovní skupinu, která se tomu bude věnovat. Já zatím ještě nemám úplně všechny eh, informace. Komise přijde s takovou eh, s takovým plánem do budoucna, aby se rozšířila tato oblast všech věcí, který, které zvažujeme, kterým se věnujeme. A kolega ještě to doplní? Úroveň agregace je eh, jedno ze základních témat, kterým se zabýváme. Pokud jde o eh, účetní výkaznictví, je zde třeba nalézt určitou rovnováhu. Vysoká úroveň agregace eh, musí odpovídat tomu, jak velké riziko je zde v eh, daném odvětví, ale samozřejmě vysoká agregace může také eh, omezovat trendy eh, k produktům, které mohou být užitečné. Takže to je naprosto zásadní věc. Efrak k tomu ehm, vydal odpovídající dokument s informacemi. Pokud jde o náklady na implementaci, ehm, moje očekávání je, že EFRAG bude schopen udělat hodnocení a nákladu na implementaci, ale hodnocení a přínosu bude spíše kvalitativní. A to vás asi nepřekvapí, tak to často bývá u hodnocení dopadu. A je to určitá výzva, ale potom bude výzva na evropských institucích, aby nějakým způsobem našli rovnováhu mezi kvantitou a kvalitou. Pokud jde o digitální ekonomiku, EFRAG přemýšlí o tom, že se bude zabývat otázkou krypto, aktiv, řekněme, probíhají různé projekty týkající se eh, účetního výkaznictví, eh, nicméně je potřeba podívat se také na širší kontext, jak se naše ekonomiky rozvíjejí. Eh, je potřeba podívat se na jak finanční, tak nefinanční výkaznictví. My a v každém případě chceme přispívat k této otázce. Jean-Paul Gozes k tomu má značně kritický detailní přístup. Děkuji, pan Kamal. Děkuji. Jean-Paul, jsme velice rádi, že jsi mezi nás přišel. Já jsem si užil to, že si předtím a se mnou hovořil anglicky. Já také mohu pokusit se občas mluvit francouzsky. Ale teď eh, bych se chtěl zeptat na několik otázek eh, k tomu, co zde zaznělo. Eh, jeden důvod, proč jsme vytvořili pracovní skupiny pro IFRS v parlamentu, bylo, že po finanční krizi zde existovala celá řada problémů. Problém byl, že zde byly banky, které byly příliš velké na to, aby zkrachovaly. Zda se podařilo tento problém vyřešit, to je otázka. Další věc byla odpovědnost ředitelů za to, co měli ve svých rozvahách. já myslím, že stále ještě někteří ředitelé bank jsou dosti arrogantní v této oblasti. A já jsem s jedním takovým ředitelem hovořil a on jednal naprosto arrogantně. Já jsem tomu zkrátka nemohl uvěřit, že i po krizi v podstatě eh, nějaký ředitel z banky, bylo to HSBC, eh, se může chovat takovýmto způsobem. A třetí otázka, třetí problém je to, co eh, se zde řeší a to je, jsou právě účetní standardy. Tyto standardy, o kterých zde hovoříme, se eh, týkají eh, očekávaných i neočekávaných ztrát. Ehm, otázka je, jak zajistit, aby eh, banky v podstatě odpovídajícím způsobem vykazovali to, co mají ve svých finančních nástrojích. A také zásadní otázka je, jakým způsobem se banky vyrovnávají s neočekávanými ztrátami. A já mám několik otázek v minulosti jsme byli kritičtí vůči EFRAGu, nyní jste vy v EFRAGu. A mě by zajímalo, jak vnímáte ten audit eh, týkající se vnímání EFRAGu. Co si myslíte, že EFRAG dělá dobře a co si myslíte, že byste měli dělat lépe, abychom vám mohli více důvěřovat? Asi se všichni shodneme na tom, že eh, nyní se situace v EFRAGu hodně zlepšila díky tomu, že tam jste vy, ale co můžete dělat lépe, to je moje otázka. A další věc, eh, IFRS 17. Některé společnosti si stěžují, některé si nestěžují. Můžete nám říci, zda je to kvůli business modelům v některých členských státech, které členské státy si stěžují, nebo které země si stěžují a které si e, nestěžují. Ehm, mě by ale zajímalo zkrátka, jaké země nebo e, pojišťovny z jakých zemí jsou celkem spokojené s IFRS 17 a pojišťovny z kterých zemí jsou s IFRS 17 nespokojené. Merci. Ça y est, je te réponds en français tout de même. Eh, děkuji, já vám ovšem odpovím francouzsky. Eh, čili vy jste se vyjádřil k tomu auditu, řekněme, vnímání, eh, jak to provedl výbor. Já myslím, že ty výsledky byly pozitivní s vysokou měrou spokojenosti my jsme si spíš mysleli, že eh, tady šlo o další eh, žádosti o informace. Eh, role EFRAGu, pokud se týče ovlivňování utvořených standardů IFRS, to je něco, o čem se veřejně ví. A samozřejmě my tady máme tým, experty a pracovní skupinu a možná, že jejich práce eh, není dostatečně vnímána eh, ve vnějším světě, ačkoliv vše publikujeme online. To skutečně je na webových stránkách a eh, kdokoliv se na to může podívat to eh, vlastně demonstruje i to naše dnešní setkání eh, v parlamentu. Eh, my jsme vlastně nebyli nikdy v kontaktu s komisí, ale chtěli bychom na tom popracovat, chtěli bychom být trošku viditelnější a lépe slyšení. Nicméně domnívám se, že v současné době jde e, o to, abychom se zamysleli také nad roli europoslanců, aby také vaše vstupy mohly být e, zahrnuty. My skutečně e, velice rádi zapracujeme všechno to, co parlament vyjádří ve svých rezolucích. No, jestli lidem něco vyhovuje nebo ne, já bych to trošku zmírnil. Většina eh, lidí eh, to bude vnímat tak, že ten standard je kvalitní a přichází v pravý čas. Eh, možná trošku jinak to bude už s implementací, poněvadž to vyžádá určité náklady a možná i lidské zdroje. A tady ta otázka, jak se to vnímá v té či oné zemi, zda jsou lidé pro nebo proti, tak to je těžko zodpovědět. Ono to také souvisí s tím, eh, jak lidé vnímají eh, právní stát. Třeba v anglosaských zemích, eh, jak jistě víte, je právní stát určitým indikátorem a v podstatě lidé jsou svobodní si to nějak vypra- vykládat. V tom Eh, římském systému, eh, tam lidé chtějí větší jasno. Eh, třeba francouzští právníci, řekl bych, jsou téměř posedlí textem, tedy písmem zákona. A jakmile se všechno vyjasní do detailu, tak zjistí, že v podstatě tohle nechtěli, že jim to stojí v rozletu, v cestě v rozletu. No, každopádně, eh, jakmile se eh, nějaké pravidlo přijme, pak se musí plnit. A je to vlastně taková jakási etická otázka, ale eh, pokud se týče té akceptace, tak můžeme říct, že vlastně nikdo se nepostavil vysloveně proti. Tady jde vlastně o to, aby komise a regulační eh, výbor mohl eh, de facto eh, pokračovat ve své práci, aby ty standardy nebyly podkopávány. Ano, děkuji, děkuji také o velice zajímavém exkurzu o těch různých nákladech. Takže já myslím, že ve francouzštině je to mnohem jednodušší. Tak já si myslím, že eh, opravdu si vážíme vaši práce, tak abychom měli opravdu etickou a opravdu dobrou eh, základnu pro implementaci účetních standardů v EU. Mám jenom eh, několik otázek k tomu procesu schvalování IFRS e 17 a také o současném stavu. Eh, Zaprvé, eh, jak byste si představovali, eh, nebo co si myslíte o tom navrženém termínu zavedení, to je 1. leden 2021 a tedy také velice důležitý bude ten přechod. A další věc, bude možné, aby se třeba pojišťovnictví řídilo tady Eh, řídilo eh, těmito standardy už od toho prvního eh, ledna 21. A druhá otázka, jelikož Spojené státy nejsou součástí tohoto rámce IFRS, což já myslím, že je, je škoda, tak to znamená, že budeme mít značné rozdíly mezi americkými a evropskými standardy a možná, že to by mohlo také ovlivňovat Eh, to, jak se díváte na tyto eh, věci a na pozici EFRAKu. A další věc, eh, včera jsme se bavili o revizi na úrovni 2, Solvency 2, a zde tedy komise čeká nebo chystá širokou revizi kapitálových požadavků. A samozřejmě máme tady FRS e 17 a Solvency 2 a otázka je, jak se budou tyto dva systémy vzájemně ovlivňovat a jak to bylo zohledněno ve vašich případových studiích. Děkuji. Děkuji za otázky. Ten datum implementace 1. Eh, leden 2021 eh, je ve, v rostoucí míře eh, diskutován. Je to vlastně tři a půl roku od publikace tohoto standardu, což ve srovnání s podobnými standardy je poměrně velkorysá nabídka. Nicméně víme, že ten standard je složitý a náročný, čili eh, více o tom budeme vědět, až budeme mít ty případové studie hotové, pak uvidíme, jestli, nebo jaké jsou vlastně ty eh, výzvy. Eh, my jsme mm, se snažili dívat na také Eh, také na eh, soukromé firmy, které se tím bývají zabývat. Máme zhruba stovku, eh, která se vyjádřila v tom smyslu, nezávisle na sobě, že to zvládnou. Pokud se týče tedy postoje Spojených států, bylo tedy řečeno, že Spojené státy nepřijali náš systém, oni mají tady společný, tedy svůj vlastní pojišťovací projekt a uvidíme tedy, eh, jak se to bude vyvíjet, ale myslíme si, že US Skype se bude vyvíjet eh, podobně jako náš eh, IFRS 17, co se týče požadavků a podobně. A ten rámec konkurence spočívá tady v tom americkém systému a japonském systému. A my tedy eh, provádíme konzultace a snažíme se zjistit, jestli rozdíly mezi USK a IFRS mohou skutečně ve reálném světě k nějaké konkurenci. To se právě snažíme zkoumat. K Solvency 2 opět eh, součástí našeho posudku je také to, abychom eh, vyhodnotili, zda Eh, ty významné rozdíly mezi americkým systémem a IFRS eh, budou nějakým způsobem eh, možná zmírňovat náklady zavedení FRS nebo ne, ale to, to, to skutečně zatím hm, nevíme, to opravdu budeme mít ty tyto důkazy a pak to můžeme dát do studia. Možná bych to pouze ještě upřesnil, pokud jde o americkou eh, ke stanovisko. Já jsem eh, se sešel s prezidentem EGOSu z mm, Nízozemí. Oni vedou rovněž mnoho mezinárodních aktivit eh, a ta otázka konkurence, hospodářské soutěže se Spojenými státy leží na srdci. My jsme 19. měli s Andrewem a naším technickým ředitelem eh, budeme mít schůzku 19.6. Eh, zde v Bruselu. Víte, my se takto snažíme spolupracovat, nechceme ustupovat nějakému lobbingu, ale vyslechnout si názory všech subjektů. Máme odborníky, akademiky, techniky, kteří nám potom v rámci našich pracovních skupin umožňují vytvořit určité stanovisko. My nejsme tvůrcem norem. EFRAK vytváří pouze doporučení u standardů, které byly eh, schváleny a umožňují potom eh, Evropě říci, zda to opravdu odpovídá, nebo, nepovědět, zda to odpovídá eh, evropské legislativě. Paní Matias má slovo. Děkuji vám a vítám vás. Já bych chtěl využít této příležitosti eh, k vznesení dvou zcela konkrétních otázek. Eh, vy jste hovořili o činnostech FRAC v poslední době a eh, vy jste vlastně hovořili o konferenci, kde šlo o žistvalé a také o společenské hodnotě. Mě by zajímalo, zda ze strany EFRAGu existují nějaké iniciativy eh, přípravy na dvě otázky. Eh, první otázka je to true value, eh, ta skutečná hodnota, že má procyklickou hodnotu, čili pro politiky je to důležitá otázka, ale bohužel nemáme žádný vhodný politický mix. A proto tedy máme pořád takové ty bubliny, které vznikají v různých oblastech ekonomiky. A proto mám tedy tuto otázku. Domnívá se EFRAG, že je třeba zde nějak konat v souvislosti s finančními analýzami a e, přispět k odbourávání toho nebezpečí vzniku bublin. Pak je tady druhá otázka, která souvisí s trvalou udržitelností já vím, že udržitelnost je trošku sporné téma a já vím, že je třeba o tom také intenzivně debatovat, ale patří to k těm nejdůležitějším a nejaktuálnějším otázkám dneška. A nevím, jestli je to možné nebo ne, ale přesto by mě zajímalo, jak se k tomu EFRAG staví a jaké debaty proběhly v rámci EFRAGu také v otázce udržitelnosti. Takže dvě otázky, které jsou nesmírně technické a mm, jednu ponechám Andruovi. Samozřejmě jsme rádi, že můžeme odpovědět. Ta schůzka z 5. prosince, ta byla nesmírně důležitá pro všechny ty problémy, které zde byly uh, zmíněny, ten problém procyklického postupu, to samozřejmě víme, že my jsme po, v posledním volebním období na to, na to museli reagovat, protože se to týkalo, eh, nebo ta krize uhodila právě v tom předchozím období a na technickou otázku odpoví Andrew. Eh, Jak na to odpovím, pokud to bude možné? Ano, Eh, k těm akcím, které EFRAK snad chystá podle Evropského ročního plánu o udržitelného eh, financování, tak to je ta investice, eh, tedy perspektiva dlouhodobého investování. Máme tady alternativy, alternativní měřítka, nejenom tedy v value Ale obecně bych řekl, pokud se týče té eh, konference eh, z 5. prosince, samozřejmě eh, máme záběry z konference zveřejněné, ale akademická obec se nás například ptá na toto, to, že tedy fair value E, nějakým způsobem přispěla k té globální krizi, tak e, jak si důkazy pro to e, nejsou příliš přesvědčivé. Ať už se týče okolností vzniku této krize nebo rozsahu krize. Ale opravdu existují akademické studie, které se na to dívají jinak. Pokud se týče udržitelnosti, EFRAK eh, skutečně mm, by chtěl přispět k tomu ažnímu plánu a je třeba říci, že my se budeme snažit eh, zejména tedy eh, podporovat ty osvědčené postupy v tržním prostředí, to znamená, to bude Eh, jaksi poskytování eh, určité míry reportingu a dávat k dispozici eh, potřebné informace, tak aby na trhu mohly pokračovat roky kapitálu a tak dále. V podstatě my opatři, opravdu se chceme řídit těmi osvědčenými postupy. A de facto k EFRAGu by se měli tedy vyjadřovat aktéři napříč spektrem, což je pozitivní. Dobře, eh, vidím, že nikdo další se nehlásí v rámci Catchly AI, takže toto eh, velmi plodné setkání nyní můžeme zakončit. Já děkuji panu eh, Gozesovi, panu Watchmanovi. Děkuji vám za odvenou práci a také za vaše angažma a Eh, také eh, slib, že tu naši rezoluci k IFR 17 eh, vezmete v úvahu. Děkuji, vážený pane předsedo. Kromě těch návrhů, které jsme vám předložili, které si můžete prostudovat, možná bychom mohli organizovat takový mm, v rámci EFRAGu takové další schůzky a skutečně doufám, že budeme mít možnost se setkat s vašimi zástupci na těchto schůzkách, protože je velice dobré a myslím si, že by bylo vhodné, abyste se podíleli na těchto našich iniciativách. Dobře, děkujeme, říká pan předseda. My samozřejmě o těch praktických otázkách identifikování nějakého formátu těchto schůzek nebo časových slotů projednáme, ale vítáme váš návrh budeme se snažit to nějak eh, zorganizovat. Příště se uvidíme 28. Eh, května ve Štrasburku v 7 večer a tím končím dnešní jednání. Děkuji.